Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já tady nejsem paní Gresle, jmenuji se Markus Pípr a nikdy bych si nemyslel, že paní Gresle onemocní, ale onemocněla. No a já teď přejdu do své mateřštiny. Paní Gresle leží doma s velmi těžkou chřipkou a my přejeme eh, brzké uzdravení. Já, jak to jen půjde, i dnes ve funkci předsedajícího zastoupím. Zároveň mám také úkol eh, sepsat zprávu o financování nevládních organizací pro Evropský parlament a jako takový zde dnes vlastně mohu propojit dvě funkce což bez paní Gressle dělám jen nerad, ale z hlediska účinnosti je to asi na místě. E, jsem rád, že e, je zde dnes tak velká účast. E, jsem rád, že tu jsou i někteří kolegové. A já bych vám rád teď stručně přednesl okolnosti, za jakých se tímto tématem zabýváme. Výbor pro rozpočtovou kontrolu ze své podstaty. Je odpovědný za transparentnost eh, co do využívání evropských peněz. A v mnoha programech eh, vše regulujeme velice transparentně, například u strukturálních fondů, kde máme eh, transparentnost každého projektu, kdy každý příjemce peněz musí být zveřejněn na internetu, takže e, toto dohledáváme, aby se dělo i v členských státech. A víte, že během procesu absolutoria pro komisi se vždy hodně zlobíme s těmi e, položkami v oblasti zemědělství a strukturálních fondů, nicméně i zde došlo v posledních letech k výraznému zlepšení situace. Co je pro nás neprobádané teritorium, je financování nevládních organizací a odpovídající dohledatelnost peněz, které eh, tyto organizace dostávají. Máme dojem, že každé generální ředitelství v komisi si věci dělá tak, jak samo považuje za vhodné. Máme dojem, ne, že by se snad něco spronevěřovalo, nebo že by peníze padaly kam nemají, ale máme dojem, že z procedurálního hlediska věci skutečně nejsou porovnatelné ve věci spravodajství, dohledávání a transparentnosti eh, na straně Evropské komise pro nás jako pro politiky, protože my máme odpovědnost eh, sledovat to účetnictví a opodstatnit vše pro daňové poplatníky a velice často docházíme k závěru, že věci o podstatě nejdou. To je tedy jedna věc. Druhá věc je, že máme určité obavy o to, jak daleko vlastně zacházíme v podpoře nevládních organizací. Protože komise je součást evropské pravomoci, je exekutivní eh, větví evropské legislativy, my jsme legislativní větví. A exekutiva má dávat k dispozici peníze eh, a know-how, aby ovlivňovala legislativu. Eh, to na mnoha kontinentech, mnoha zemích není běžné, ale v Evropě to tak funguje. No a tím pádem potřebujeme informace o tom, jak se k této tematice postavit, zejména když eh, se pak očekává, že my politicky a finančně něco podporujeme a že to podporujeme tak si na základě určitých argumentů, které jsou pravdivé a které jsou založeny na faktech a proto je potřeba se na ty věci ptát. Já jsem velice rád, že tady dnes máme tak erudované, ne předsednictvo, ale erudované vlastně obecenstvo, účastnictvo. A rovnou bych rád začal tím, že dám slovo Evropské komisi, přičemž jako první na seznamu řečníků je paní Viktoria Žilka Sádo, nevím jestli Gil nebo Žil se to vyslovuje, každopádně jsem rád, že jste tu a prosím, informujte nás ehm, za komisi, jak jsou nevládní organizace vámi podporovány, jaký máte proces a jak to v rámci komise mezi sebou, tedy eh, mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, řídíte. Tak to bude tedy první sdělení komise a potom přejdeme k externím řečníkům, kteří se tímto tématem zabývali, pak budou, bude prostor pro otázky a odpovědi a pak si vyslechneme perspektivu dalších evropských institucí, včetně účetního dvora. No a pak dáme slovo také nevládním organizacím, které jsou dnes v ohnisku. Já se těším na velice zajímavé slyšení a tímto dávám tedy slovo paní Jill Casado. Máte 10 minut, prosím. Děkuji vám mnohokrát eh, za pozvání. Je to, myslím, skvělá příležitost si spolu sednout a diskutovat o eh, této velice dobré zprávě, kterou jste vydali. My jsme už minulý měsíc měli možnost popovídat si s konzultanty, které jste určili na toto téma a doufáme, že jsme jim poskytli dostatek informací, že to byly ty informace, které jste chtěli získat. V mých deseti minutách eh, se soustředím na to, co děláme dnes v oblasti financování nevládních organizací a na jednotlivé procedury, které zde aplikujeme, podobně jako na jednotlivé aspekty transparentnosti, které dáváme k dispozici legislativním orgánům. A proběhnu také ta čísla, která jsme dali konzultantům a myslím si, že by také byla dobrá příležitost eh, prezentovat vám, co předpokládáme do návrhu nového finančního nařízení, které, který jsme předložili v září eh, loňského roku, přičemž eh, vyjednáváme s oběma institucemi, s parlamentem a radou, jejich zprávy mají přijít do května tohoto roku a obě instituce spolupracují na vstupech do této zprávy Přičemž poté, až ty zprávy dostaneme, začnou formální vyjednávání, takže pokud máme zohlednit jakákoliv doporučení nebo jakékoliv nápravné prostředky, je právě teď ta vhodná chvíle. Takže, jak jsme na tom dnes? No, e, za komisi můžeme říci a vlastně i za parlament, pro radu asi ani tak ne, e, je důležité říci, že Role nevládních organizací v implementaci politiky EU je naprosto zásadní. Oni nám pomáhají jednak implementovat politiku EU, ale také slouží jako takový think tank pro další rozvoj těchto politik. No a za celá ta léta, co se týká příspěvku nevládních organizací pro implementaci politiky EU a zapadání jejich role do cílů EU, jsme vyvinuli různé režimy spolupráce s nimi. Nutno říct, že e, tyto jednotlivé metody jsou převážně granty, na to je většina nevládních organizací zvyklá. A co se týká těch nevládních organizací, se kterými spolupracujeme už dlouho, Eh, promiňte, za mnou tady někdo mluvil. Tak pro ně jsme vyvinuli takzvaná, takzvaná rámcové dohody. Takže to jsou dohody, kde máme určitý způsob spolupráce na základě důvěry pro konkrétní stranu, pro eh, jaksi provádění té činnosti přímo v terénu, což se zejména děje v sektoru humanitární pomoci, ale máme také několik takových případů v oblasti rozvojové pomoci. E, musím k tomu poznamenat, že všechny ty e, finance pro nevládní organizace jsou veřejné, my to zveřejňujeme e, v takzvaném systému FTS, to znamená systém finanční transparentnosti, tam uvádíme částky, které těm subjektům dáváme a ty projekty, do kterých ty subjekty přispívají. No, takže já si myslím, že výhoda těch transparentností systému by měla být zohledněna parlamentem. Ten systém je založen na zprávě, kterou parlament předložil v roce 2010 a my jsme na tu zprávu za posledních sedm let reflektovali, přičemž tyto informace a jejich eh, způsob poskytování neustále zlepšujeme. Dovolte mi poskytnout vám přehled, tedy eh, pár čísel co do financování za minulý rok. Musím vás informovat, že My nemáme informace pro financování v kapitole 1a, eh, což je program hlavně H2020 eh, a Erasmus+, protože to bylo mimo rozsah těchto studií, takže na to se nesoustředím, ale tady máte uvedena některá čísla. K tomu je potřeba poznamenat, že neexistuje eh, evropsko-unijní definice nevládní organizace. To neexistuje, protože systémy v rámci jednotlivých národních legislativ jsou tak odlišné, že jsme v komisi dospěli k závěru, že je téměř nemožné takovou definici sepsat, přičemž to vlastně potvrdili i v několika případech i zprávy tohoto parlamentu. Takže informace, které komise vydává k nevládním organizacím, jsou zejména založené na jaksi sebehodnocení nebo sebeprohlášení toho subjektu, který se považuje za nevládní organizaci. A oni, a to kontrolujeme, musí být soukromé subjekty a nesmějí to být ziskové organizace. Takže to jsou dvě základní kritéria eh, pro subjekty, které vedeme jako nevládní organizace. A to vidíte právě v této tabulce. Hlavní sdělení této tabulky je, že s financováním 1,2 miliardy euro eh, máme víc než polovinu pro takzvaných top 50 subjektů. Ale celkově máme téměř 900 subjektů, kterým jsme udělili 1500 kontraktů a protože e, vylučujeme kapitolu 1.8, e, tak je to většinou podle kapitoly 4 globální Evropa. Nicméně tady to si musíte zasadit do kontextu toho, co ta tabulka neobsahuje. E, abyste měli představu o těch hlavních programech, se kterými nevládní organizace pomáhají Evropě, tak jde hlavně o humanitární pomoc, ale také rozvojová pomoc, samozřejmě demokratické nástroje, nástroje pro lidská práva. Takže eh, ta modrá více než polovina toho koláče je humanitární pomoc a potom spolupráce a rozvoj. Ale toto jsou sektory, ne jediné sektory, kde nevládní organizace podporují komisi v rozvoji evropské politiky. Jsou to spíše sektory, na které se nevládní organizace nejvíce zaměřují. Eh, tak, tady v tom závěrečném snímku vidíte jednotlivé druhy financování, eh, jaké nevládní organizace dostávají. Pan předseda na začátku uvedl, že chcete vědět, kolik peněz dáváme, ale také způsob, jakým dáváme, za jakého postupu dáváme peníze. A z toho vidíte, že 96% peněz se poskytuje formou grantů a tzv. akčních grantů. Jinými slovy jsou to granty pro implementaci specifických činností v terénu eh, ze strany daných nevládních organizací. Jenom tak na okraj dáváme tak, udělujeme také určité operační granty, tedy aby určité instituce mohly nadále existovat, aby byly provozu schopné A něco z toho, některé ty subjekty se také účastní našich výběrových řízení, ale to je skutečně marginální. A e, dole na tomto snímku vidíte tři hlavní subjekty, které dostaly nejvíce peněz e, ze, ze strany komise jako nevládní organizace. No, takže já si myslím, že to více či méně probíráte ve své zprávě. Toto jsou čísla, která jsme s vámi sdíleli za poslední měsíce a teď jsou k dispozici na veřejném webu v té zprávě. Myslím si, že je dobře podívat se do budoucna a e, představit vám, co kolegislátorům navrhujeme do budoucnosti, abychom lépe podpořili účast nevládních organizací na implementaci politiky EU na straně jedné a na straně druhé, abychom jim co nejvíce zjednodušili postupy a pravidla. No, eh, navrhujeme opatření na všech úrovních implementačního procesu. Navrhujeme určitá zjednodušení ve fázi podávání žádostí, Tady například navrhujeme, že omezíme žádosti na určité finanční dokumenty nebo správní dokumenty, eh, které žádáme, protože ty dokumenty existují a jsou povinné v rámci národní legislativy, takže my se pokusíme nežádat o dokumenty, které nevládní organizace již musí předkládat eh, při podávání nějakého návrhu, Navrhujeme také, že bychom uznali práci dobrovolníků, protože si uvědomujeme, že ne všechny nevládní organizace, ale mnoho z nich nemá přístup k velkým zdrojům a tím pádem spoléhají zejména na práci dobrovolníků, protože oni sami jako nevládní organizace nemají možnost spolehnout se na zaměstnance, které by mohly mít tady v účetnictví. E, takže proto jsme sepsali článek, kde bychom usnadnili způsobitelnost, způsobilost těchto nákladů tohoto typu. No a víme, že většina nevládních organizací nepracuje jenom pro nás, pro komisi. Pracuje také pro jiné mezinárodní organizace, pracují pro e, vlády v členských státech a pro státní zprávu. A my tím pádem činíme určité návrhy, abychom omezi, omezili jednotlivé vrstvy kontroly, abychom to více zaměřili a abychom co nejvíce redukovali duplicitu reportingu, protože jedna, jeden z hlavních problémů, který získáváme od partnerů ze světa nevládních organizací, ale nejenom od nich, je to, že občas tráví víc času tím, že zodpovídají otázky e, z jednotlivých vrstev auditu, místo toho, aby v terénu dělali to, co dělat mají. A nebo pro jednu činnost, e, kde dostávají financování ze dvou nebo tří různých zdrojů, musí sepisovat vlastně dvě nebo tři různé zprávy, které jsou podobné, ale nejsou skoro nikdy shodné. Takže činíme určité návrhy v tomto ohledu a teď je na kolegislátorech, aby společně s námi rozhodli, jak daleko můžeme zajít. Rovněž se do budoucna snažíme se postupně posouvat na, e, směrem za systémem e-grant, e, také e-procurement, a chceme usnadnit eh, to, ten jedno, to, to jednotné místo kontaktu, jinými slovy, že podáte jednu žádost jednou za rok, nebo každý rok a půl, nebo každé dva roky, nebo co já vím, to je k diskusi, že zkrátka jednou podáte všechny dokumenty, které se týkají vašich právních a finančních kapacit a bez ohledu na to, o jaký program vlastně žádáte, my to v komisi budeme mít uložené všechno na jednom místě a můžeme se spíš podívat do našeho úložiště, než abychom vás dvakrát, třikrát žádali o to samé. A rovněž se snažíme, a to je vlastně asi nejdůležitější součást naší práce po roce 2020, Snažíme se harmonizovat naše postupy, zejména postupy jednotlivých druhů programů, humanitární pomoc, rozvojová pomoc, výzkum a tak dále, tak, aby eh, naši partneři, tedy nevládní organizace, se mohli lépe se vším seznámit a aby vlastně nemuseli neustále věci měnit podle toho, eh, o jaký program žádají. Tak, doufám, že jsem dodržela čas. Myslím si, že teď máte takovou obhroublou představu o tom, jak jsme na tom, jaká jsou čísla a kam se ubíráme. A těším se na diskusi, těším se na nové poznatky, případné možnosti zlepšení naší práce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Paní Žilka Sádo za vaše vystoupení. A já dám teď rovnou slovo našim konzultantům, kteří se zabývali studií pro Evropský parlament na téma nevládní organizace a jejich financování. A možná se eh, rovnou zeptám, kdo bude prezentovat pan Ackerman nebo oba? Řeknete mi to? Kde jste vůbec? Kdo, kdo bude mluvit? Oba nebo pan Ackerman nebo kdo? Pan Ackerman, aha. Dobře, tak eh, mám na vás rovnou otázku. Eh, komise bohužel neodpověděla na mou úvodní otázku. Tedy do jaké míry ty peníze, kterých je tedy obrovská kopa, eh, a jdou těm největším nevládním organizacím, do jaké míry se pak předávají dál menším nevládním organizacím. Aniž by eh, tedy No, aniž by to pak bylo dohledatelné. Tedy co dostávají ti velcí, to je jasné, ale pak máme celou řadu těch eh, menších, kteří si stěžují, protože si připadají znevýhodnění eh, z hlediska financování z EU. Takže co se děje v tom druhém kroku? Poté, co tedy ti velcí dostanou peníze, jakým způsobem se ty peníze pak přerozdělují těm menším? A chci se zeptat, zda o tom existuje vede nějaká dokumentace, zda i v této oblasti máme transparentnost. Takže to je otázka kterou mám jaksi ještě předběžně. Prosím, máte slovo, představte nám studii. Uh, mm, děkuji. Uh, co se týče této otázky, já bych um, začal tou uh, zprávou o studii. Tam je na stranách 18 až 20, tam jsou určité detaily ohledně systému finanční transparentnosti. A um, Mm, jsou tam uvedena určitá omezení, určité překážky. Eh, možná by bylo dobré eh, se na to podívat eh, i dopodrobněji a podrobně analyzovat případné překážky, které brání tohoto dosažení. Já si nejsem úplně jistý z té prezentace, zda Eh, se počítá eh, s nějakými dalšími kroky, tak aby se toto eh, řešilo. Je pravdou, že velice často to alokování grantů nevládním organizacím je poměrně neprůhledné, nebo nevidíme jej. Možná mm, jsem něco nebo, ale to je věc, která by se měla eh, řešit eh, v blízké budoucnosti. Ale samozřejmě rozumím tomu, že ta problematika je velice eh, složitá, ten systém je velice složitý a asi to nelze vyřešit nějakým jednoduchým způsobem. Uh, yes, so this, uh, short... Tato krátká eh, prezentace se týká právě těchto dvou témat, která byla uvedena v návrhu programu. Eh, studie se zabývá tedy tou demokratickou odpovědností a rozpočtovou kontrolou nevládních organizací financovaných z rozpočtu EU. Je mm, třeba eh, zdůraznit, že to není žádný audit, eh, žádný eh, kontrolní mechanismus. Mm, z těch informací, eh, které jsme získali, nelze vnímat jako nějaký monitoring nebo audit. My v žádném případě poskytujeme nějaké hodnocení ohledně kompatibility s pravidly EK. E Takže to je jenom taková obecná poznámka. Takže eh, pokud jde o Evropskou komisi, eh, Tady jsou takové klíčové body. Eh, především jedná se velice těžkopádný, složitý proces, proces který zajišťuje screening, monitoring a kontrolu grantů. Zahrnuje to tedy i ty jednotlivé systémy. Už jsme tady zaslechli, že chybí jednotná, jasná Eh, typologie organizací i v rámci toho systému finanční transparentnosti a díky tomu je eh, obtížné eh, provést jakoukoliv analýzu. Rovněž tady není soulad dat v rámci a mezi jednotlivými systémy Evropské komise. Na základě dat, které jsme získali, Eh, jsme se, nelze provést eh, korelaci eh, informací z jednotlivých zdrojů Evropské komise. A přerozdělování grantů to není nikde zaznamenáváno, někdy je to v tom systému uvedeno, nicméně jsou to rozpočtové, rozpočtové údaje. V většině případů ta realokace zdá se nikde zaznamenána není. Měli jsme tam jeden případ, kde eh, evidentně dochází k různému výkladu a různému uplatňování pravidel mezi jednotlivými generálními ředitelství komise. A eh, to, co je také obtížné pro nevládní organizace, je nedostatečná přehlednost eh, pravidel. Je tady celá řada různých informací, Eh, a to vlastně eh, způsobuje, že je to čím dál tím složitější eh, implementovat. Pokud je ten systém finanční transparentnosti, ten vidíme tady na levé straně, kdy se zaznamenává tedy financování směrem k té koordinující nevládní organizaci, to je ten černý rámeček. A pak je velice obtížné eh, sledovat pak tu další eh, redistribuci eh, těch prostředků, ty jednotlivé činnosti, které následně probíhají, je obtížné to přiřazovat k těm jednotlivým položkám. A já budu pokračovat. Eh, my jsme viděli, že je tady poměrně eh, složitý, eh, složitá síť nevládních organizací, která se vzájemně překrývá. Kolega hovořil již o té redistribuci fondů EU mezi jednotlivými partnery, to je věc, na kterou je třeba se zaměřit. někdy není úplně jasné, kdo vlastně jak s těmi eh, evropskými prostředky eh, nakládá a je obtížné to dohledat. A je velice eh, složité zajistit jakoukoliv korelaci mezi ZOI FTS, generálními ředitelstvími Evropské komise a zprávami nevládních organizací, takže tam není ta situace úplně přehledná. Pak je tady ta vazba mezi eh, eh, činnostmi nevládních organizacími, tak eh, jak je to uvedeno v tom financování EU a to, co je zveřejněno nevládními organizacemi. Pak je tady tady viditelnost, která probíhá na různých úrovních, na některých webových stránkách ta loga jsou tak malá, že jsou prakticky neviditelná a Rovněž jsme eh, zaznamenali, že co se týče těch eh, podstatných eh, veřejně dostupných informací, tam to penzum je poměrně nízké. Tady, pokud jde o tu viditelnost, to je ten případ, kde jsme hodnocovali to, do jaké míry ty nevládní organizace plní pravidla a není tomu tak. Eh, možná, že by bylo potřeba nějaká eh, vyšší úrovne, eh, úroveň viditelnosti na této úrovni. A my bychom doporučovali, aby ty nevládní organizace, které to nenaplňují, tak aby tam došlo k nějaké revizi těch příslušných pokynů ohledně viditelnosti. Co se týče doporučení jako takových, my jsme eh, dospěli k tomu, eh, že by je velice problematické nalézt nějakou jednoduchou definici nevládních organizací. Abychom mohli analyzovat financování, eh, to by mohl být právě ten krok správným směrem nalézt nějakou definici pro jednotlivé typy organizací s tím, že bychom nemuseli nezbytně používat eh, tedy to eh, označení NGO, nevládní organizace. Eh, jsou to především ty organizace, které jsou neziskového charakteru, mohou to být výzkumné instituty, mohou to být vysoké školy, což bylo i případem této studie. Rovněž eh, by eh, bylo potřeba mít k dispozici centrovaný systém Evropské komise, eh, kde by se spravovalo veškeré grantové financování a mm, bez pochyby by to bylo pak jednodušší pro ten management. V tuto chvíli ta úloha je velice složitá. V průběhu studie jsme zaznamenali jeden případ, kdy eh, jsme eh, vycházeli tedy eh, ze zpráv organizací o jednotlivých situacích na úrovni Evropské komise a možná by bylo vhodnější, aby Evropská komise proaktivněji sledovala určitá témata u těch Eh, u jednotlivých subjektů, tam eh, by komise to měla sledovat asi pozorněji. A pak jsou tady ta eh, pravidla EU ohledně visibility, to už jsme zmiňovali, to není jenom otázka viditelnosti loga, je to i zveřejňování informací ohledně financování, z jakého programu, jaký typ financování jednotlivé organizace v průběhu let dostaly od komise, Eh, toto by mělo být uveřejněno nějakým konzistentnějším způsobem eh, i eh, prostřednictvím Evropské komise, tak, aby bylo možné ty informace dohledat. A chtěl jsem to zakončit tímto. Sledovali jsme několik nevládních organizací a dostupné informace a je pravda, že je to opravdu takové velice složité puzzle eh, o mnoha dílcích. Eh, když budete mít hodně času a trpělivosti, tak eh, pravděpodobně to poskládáte dohromady, ale ne tolik lidí má tolik času a je ochotno se takovýmto způsobem tímto zabývat dopodrobna. Ja, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Tak, my jsme se tedy shodli, že bychom to kolečko otázek a odpovědí měli eh, lepší, kdyby, eh, kdybychom se vyslechli ty další tři příspěvky také. Časově jsme na tom dobře, oni jsou ty příspěvky sice delší, ale eh, poněkud by to změnilo harmonogram. Takže já bych možná navrhl, že bychom nejprve vyslechli ty tři další příspěvky, tedy dva z komise a poté účetní dvůr. A poté bychom mohli diskutovat šířeji. Takže jako dalšího prosím pana Jean-Louis V, který je ředitel pro eh, lidský rozvoj a migraci v generálním ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Prosím, máte slovo, jenom nevidím, kde sedíte. Tady sedíte. Takže prosím, o váš příspěvek. Uh, um, no, děkuji za slovo. Já bych nejprve chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, že uspořádal dnešní diskusi, kterou velmi vítáme. Víte, že organizace občanské společnosti se vlastně staly takovým hlavním aktérem a také i velkým um, um, subjektem, který získává dotace, takže z toho důvodu také zde o tom dnes hovoříme. Já bych chtěla říct, že možná se jedná o určitou promarněnou příležitost, které bychom měli hovořit. Mm, možná se až příliš soustředíme na nevládní organizace. Nevládní organizace zcela jistě představují velkou část toho, co vlastně financujeme v rámci občanské společnosti, ale není to vše, je to pouze asi 25 takže když hovoříme striktně o nevládních organizacích, tak je to těch 25 zatímco financování občanské společnosti je mnohem větší. Dnes to činí asi 2 eh, miliardy. Já jsem si velice pečlivě vyslechl eh, ty eh, výsledky těch studií, také jsem si pročetl i jejich různá doporučení podstatě už v roce 2012 jsme vedli podobnou diskusi, kdy jsme se snažili trošku zajít nad rámec těch pouze nevládních organizací a věnovat se celé té skupině organizací občanské společnosti. Samozřejmě, že nevládní organizace hrajou velkou roli, ale jsou to pouze jednou eh, součástí eh, protože pak zde máme i různé organizace, kde jsou eh, zaměstnavatele, združení, mm, různé odbory a tak dále. Takže to jsou všichni velice také důležití aktéři, zejména třeba v té oblasti podpory rozvoje. Takže to jsem chtěla ještě jednou zdůraznit už na začátku. Vyslechl jsem si názor, že by bylo dobré, kdybyste, byla nějaká, no, kdybyste byly dobré definice, ale zároveň je dost obtížné propojit to s naší prací. 15. října 2012 vydala také Rada své závěry na základě doporučení komise a Evropský parlament to rovněž um, podpořil. Je zde tedy definice, která vlastně vychází z nařízení DCR. Další takový prvek, já tedy pokud si tak mohu ještě tu definici přečíst, ta definice je v podstatě taková obecnější, není to taková ta úzce právní definice, protože zde máme 28 situací v jednotlivých členských státech, kde se také liší i právní rámce, protože každý členský stát má svou vlastní právní úpravu nevládních organizací, respektive těch um, organizací občanské společnosti. Takže um, navíc je to obtížné i třeba, když uh, hovoříte v těch jednotlivých zemích, ehm, tam je mnoho těch organizací se třeba věnují svobodě projevu nebo svobodě schromažďování. Eh, zde je důležité, že se vlastně neposkytuje spolufinancování, protože my financujeme projekty. Cílíme svou podporu na cíle a očekáváme výsledky a vlastně nevládní organizace nám jsou potom odpovědné. My využíváme jako partnery, máme tam konkrétní cíle a financujeme projekty, na něž se transparentně rozhodneme, že je chceme zafinancovat. Samozřejmě, že nějak nesoudíme jiné aktivity, které ty organizace um, činí. Pokud tedy je to všechno samozřejmě v rámci zákona a tak dále. Ale to je také důležité ještě zdůraznit. Dám vám příklad, ale těch příkladů je celá řada. Podporujeme například nadaci Konráda Adenauera, která se týká rozvoje. E, máme tam tedy e, veřejnou nabídku, jsou tam různá kritéria. Nepodporujeme to kvůli tomu, že to je nějaká politická nadace, ale z jiných důvodů, kvůli těm. Pak se to vlastně týká i dalších organizací, a těch dalších příkladů je celá řada. Takže to, ten skutečnost, že některá nevládní organizace se třeba soustředí na jeden um, problém nebo na jedno téma, to vlastně pro nás není zásadní, když se rozhodujeme, zda ji zafinancujeme či nikoli. My se díváme na ten konkrétní projekt, s nímž ta agentura, s nímž ta organizace přichází. A pokud eh, to vlastně je v souladu s cílem, který chceme plnit, a je to všechno v souladu s těmi našimi legislativními věc, věcmi, tak potom můžeme zahájit celou tu proceduru a oni nakonec tedy mohou získat naše finance. Nevládní organizace často hájí různé zájmy, ale samozřejmě to není pouze jediná jejich aktivita. Když se podíváte na to, co financuje ECHO nebo DEVCO, tak zjistíte, že Většinou se ty operace konají, nebo ty pro, pro, projekty konají v různých e, zemích, často je to v nějakém poměrně rizikovém prostředí. Mm, mohu říci, že třeba mm, se jedná o e, nabízení léčby třeba v Alepu nebo v různých vzdálených a riskantních nebezpečných oblastech. Takže tam vlastně to musí být místní nevládní organizace. Musíme si tedy vždycky také uvědomovat, že to jsou další důvody, proč velice rádi spolupracujeme s místními nevládními organizacemi. Hmm, jaký je poměr problematických případů? Není to tak, že s nevládními organizacemi by to riziko bylo třeba větší nebo horší, když to porovnáváme třeba s mezinárodními organizacemi nebo s různými státními, nestátními organizacemi. Naopak, nevládní organizace mají vlastně výhodu, protože většinou ty náklady jsou nižší než ty jiné organizace. Všechna čísla, všechny informace zveřejňujeme na internetu všechno je to plně transparentní. Já nemám pocit, že bychom se snažili nějak uniknout našim povinnostem, které se týkají plné transparentnosti v této oblasti. Mm, chápu obavy, které jste vyjadřovali, když jste hovořili o té Ehm, vlastně, že, že úplně není jasné, co vlastně dělá jeden, eh, jedno oddělení Evropské komise, co dělá to druhé oddělení. Mm, je pravda, že byť ta pravidla třeba jsou stejná, tak můžeme třeba fungovat jiným způsobem a zcela jistě v naší práci existují rozdíly. Chápu vaše obavy, ale zároveň si nemyslím, že musíme mít nějaký centralizovaný systém. Myslím si, že mi kolegové z druhého generálního ředitelství na to možná tady ještě také zareagují. Hm, ještě chci říct si něco k tomu, že máme tedy k dispozici některé peníze, které plynou vlastně do určitého konsorcia. Hovořili jsme o tom, že někdy vlastně není úplně transparentní, jak přesně ty peníze jsou rozdělovány, přerozdělovány. Já bych chtěla ještě při, um, připomenout, že podle nového finančního nařízení Evropská komise musí podepsat uh, dohodu vlastně s tou hlavní organizací toho konsorcia, ale potom vlastně tam musí být také zaregistrovaní všichni členové toho konsorcia i v těch našich systémech. To znamená, že je to veřejná informace. Někdy je to administrativně velice namáhavé, ale jak jsme byli svědky v minulých letech, většinou vlastně to může být až 50 subjektů, to znamená, že vlastně musíme to podepsat s 50 subjekty, takže to je snad také e, odpověď na obavy, které zde byly vyjádřeny. To je z mé strany vše, myslím si, že už jsem hovořil dost a rád zodpovím vaše případné dotazy. Děkuji. Ja, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Pane Víl, vy jste se ptal, proč se tím vůbec zabýváme, je to prý všechno ošetřeno. No, já tady prosím o pochopení, protože když už v oblasti rozvojové pomoci nebo v oblasti pomoci v sousedství si eh, dáváme tu práci eh, vést tam delegace, tak k tomu jsou i zprávy účetního dvora. A my jsme tak trošku informováni o těch penězích. Ale je zde takový slepý, takový mrtvý úhel, kam nevidíme. A to právě chceme přeskoumat. A proto vás prosíme o součinnost. Abyste třeba nekritizovali naši snahu, že chceme centrální systém, a že chceme mít možnost eh, toto dohledávat. Nám je jedno, jaký systém to bude. Chceme jednoduchý systém, kde normální člověk s normálními znalostmi zvenčí se může dozvědět, co se s těmi penězi stalo. A to, jak je to organizováno teď, nezlobte se na mě, to je naprosto mimo jakoukoliv škálu. Takže se na nás nehněvejte, chceme-li zajistit pro daňové poplatníky určitou jasnost v celé věci. Protože to také uděláme. Další řečník je pan Strasser, zástupce vedoucího odboru program Live. Kde je pan Strasser? Prosím, máte slovo. Děkuji. Pleasure today to present you the... Děkuji. Je mi ctí dnes vám tady eh, představit program eh, Live 2014 až 2020 zaměřený na životní prostředí a na eh, problematiku klimatu, který zahrnuje i nevládní organizace. Vycházíme z nařízení Live úvodního ustanovení 33 a tam se pojednává o tedy informacích, veřejných informacích o účasti Eh, občanské eh, společnosti eh, s tím, že je třeba podporovat sítě nevládních organizací, které jsou efektivní při řešení problémů evropských občanů. To se týká rozvoje politik a i mm, implementace podpory, tak, aby docházelo k té osvětové činnosti a informovanosti o problémech spojených s klimatem a životním prostředím. Ehm, legislativa nařízení live. Eh, nařízení live eh, má eh, článek 21, specifický článek 21, který se týká provozních grantů. Eh, cílem je podporovat neziskové eh, subjekty eh, v oblasti činnosti životním prostředím a klimatu tak, aby došlo k implementaci a prosazování evropských politik a naplňování jednotlivých konkrétních cílů za účelem lepší zprávy věcí veřejných v oblasti klimatu a životního prostředí. V rámci našeho programu Eh, uvedu jenom pár eh, čísel. Eh, máme mm, roční rozpočet asi 10 miliard euro a míra spolufinancování jde až na 70 s tím, že nyní máme rozhodnuto, že maximální strop bude 60 Jak vybíráme naše partnery, nevládní organizace, Eh, máme eh, dvouleté rámcové dohody o partnerství, eh, nyní tedy na období 2016 a 17 a následně bude výzva v dubnu květnu pro následující dva roky. Ty výzvy samozřejmě jsou uvedeny na webových stránkách live. Ten způsob výběru je naprosto transparentní. Eh, je celá řada eh, kritérií, která je třeba eh, naplňovat. Musí to být neziskové subjekty, musí být nezávislé, působící v oblasti životního prostředí nebo oblasti klimatu a musí mít pokrytí na, na území minimálně tří členských států. Využíváme externí experty, tak abychom měli nezávislý eh, pohled na tento eh, proces eh, výběru. Ti zasedají tedy v tom našem příslušném výboru, který provádí výběr. Máme zhruba nebo naposledy jsme měli 66 žádostí a e, vybrali jsme 32 nevládních organizací. Jenom takový stručný přehled. 65 e, e, subjektů působí v oblasti životního prostředí, 35 v oblasti aktivity, v oblasti klimatu. Pokud jde o jednotlivá témata, jednotlivé oblasti, 38 v oblasti biodiverzity, 28 klima, eh, dále eh, vodohospodářství, politika, legislativa, zemědělství, odpadové hospodářství. A poslední slide, eh, tady odkazuji na náš, naši webovou stránku. Live, když dáte do Google Live webové stránky, tak se vám to zobjeví a tam eh, je takový přehled vybraných eh, projektů, eh, naprosto transparentně a uvidíte, co za těch posledních 15 let jsme udělali. Rád bych také ještě schrnul, proč program LIFE podporuje nevládní organizace. Za prvé, komise má zákonnou povinnost podporovat nevládní organizace, protože je to uvedeno v nařízení LIFE za druhé, eh, Komise v zásadě vítá tuto povinnost, tak aby eh, se eh, prosazovala lepší zpráva v oblasti životního prostředí a klimatu a aby se postupovalo pomocí nevládních organizací transparentně. Chceme rovněž posílit participaci občanské společnosti i v rámci dialogu. Od nevládních organizací očekáváme, že budou eh, podporovat informovanost, eh, prosazovat eh, tu, to dané nařízení, prosazovat politiky EU a budou i jakými si strážci, že budou uplatňovány ty nejvhodnější postupy. Nevládní organizace rovněž přispívají k vědeckým poznatkům a to prostřednictvím různých studií a zkušeností při implementování evropských politik. Pokud dovolíte, rád bych se ještě vrátil k určitým eh, kritikám ohledně financování nevládních organizací. Eh, velice často se hovořilo o závislosti eh, s tím, že nevládní organizace získávají pouze toto financování, ale ty provozní fondy, které my dáváme nevládním organizacím, jim dávají možnost, aby volně mohli uplatňovat argumenty ohledně evropských politik, dáváme jim toto financování, aby z provozního hlediska mohly být nezávislé. Eh, oni samozřejmě mohou volně vstupovat do toho demokratického eh, procesu a tím, že podporujeme, eh, tím, že jim dáváme toto právo, to je velice efektivní způsob podpory nevládních organizací. Pokud jde o nedostatečnou transparentnost, eh, můžete se podívat na webové stránky Live, tam jsou jasně nastavená kritéria, jsou dobře popsaná a eh, i eh, ty vybrané nevládní organizace jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Pokud jde o tu volbu a výběr nevládních organizací, to vše je velice transparentní. Někdy eh, je kritizovaná i nedostatečná eh, kontrola. My v rámci projektu LIFE eh, vybíráme nevládní organizace na základě našich relevantních politik, na základě jejich potenciálu ovlivnit tyto politiky a vycházíme z dostupných informací. Je jasně popsán pracovní program a provádí jeho podrobný monitoring. Evropská komise to pravidelně ověřuje a samozřejmě se ověřuje, eh, zda nastavená pravidla eh, jsou dodržována v rámci zprávy fondu. Eh, samozřejmě někdy ta stanoviska mohou být různorodá a to přispívá k formování politik v rámci programu LIFE. A tímto vám děkuji za pozornost. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Děkuji vám, pane Štrasere. Mně přišlo zajímavé, že hovoříte o dodatečných provozních nákladech, hovoříte o dohodnutí cíle. To jsem rád. Eh, jsou nějaká další generální ředitelství, která rovněž chtějí dosáhnout eh, určitého cíle a třeba byste se v komisi mohli dohodnout na společném cíli? Případně byste se mohli dohodnout na Eh, cíly, který je příslušný podle politického stranistického spektra. To jsou, myslím, otázky, na které se musíte ptát. A do jaké míry se na tom cíli dohadujete? Eh, jdete až tak daleko, že vlastně můžete hrát na ruku lobbystům? Eh, to je velice ošemetné téma, nicméně díky za ten příspěvek transparentnosti. Teď se dostáváme k Evropskému účetnímu dvoru. Nevládními organizacemi se zabývá pan Denis Wernerus. Kde pak je? Pane Wernerus, si máte slovo. Děkuji. Účetní dvůr vám děkuje za pozvání. Já bych rád zdůraznil, než začnu s prezentací v angličtině, že ta prezentace se zabývá oblastí globální Evropa a nezaměřuje se na nevládní organizace v jednotlivých členských státech, které eventuálně dostávají peníze. To start my introduction. Na úvod bych chtěla říct, že Evropský účetní dvůr eh, kontroluje zejména příjemce Eh, ohledně zákonnosti a řádnosti, jsou to tedy speciální audity zákonnosti a řádnosti, eh, zkoumáme eh, výdaje a výsledky těchto auditů můžete naleznout v různých našich výročních zprávách. Je to vlastně v kapitole MFF Globální Evropa. Také zde máme výroční zprávy EDF a také čtyři speciální zprávy, které bych chtěl dnes eh, zdůraznit. Jsou to vlastně eh, zprávy o eh, auditech výkonnosti, ten jsou podrobnější a tam také podrobněji i hodnotíme mm, ty projekty a to, jak to tedy vlastně vypadá s tou podporou nevládních organizací. V roce 2009 jste byly čtyři takové audity, které se týkají těch nestátních aktérů. My tedy používáme název nestátní aktéři. Také jsme měli zprávu o organizacích OSN, které vlastně prostřednictvím nevládních organizací provádějí celou řadu programů. Zpráva z roku 2012, která se týkala eh, efektivity rozvojové pomoci pro zabezpečení dostatku potravin. Tam, zde byl, tam byl také velký počet nevládních organizací a na ty jsme se soustředili i v té zprávě. A z poslední doby je to zpráva která se týká nástroje pro demokracii a lidská práva EIDHR. Týkalo se to vlastně podpory za boj proti mučení a také za boj o zrušení trestu smrti a rovněž do velké míry právě to všechno bylo prováděno nevládními organizacemi. Ve všech těchto zprávách i v naší auditní zprávě, práci mm, narážíme na problémy, jak vlastně definovat ty nevládní organizace. Neexistuje žádná mezinárodní dohoda na té definici, už bylo eh, o tom mnoho napsáno i řečeno, vlastně i dnes už jsme o tom hovořili, o té definici. No, můžeme říci, že vlastně se tedy nejedná o organizace OSN, nejedná se ani o, nevla, eh, o mezinárodní organizace, takže my používáme tu svou definici státní nebo nestátní aktéři a zároveň chceme, aby to bylo srozumitelné pro veřejnost, takže vlastně i z toho důvodu používáme stejně tu zkrátku NGO, nevládní organizace. Když začínáme s auditem, tak vlastně zatím se nesnažíme nějak definovat nebo najít tu definici. Myslíme si, že to vlastně není ani um, možné, ani vlastně to není nutné, protože si myslíme, že Zkrátka, my tu organizaci budeme analyzovat podle své metodiky. <clears throat> Co se týče financování těchto NGO, jsou tam určitá rizika. Samozřejmě, že všichni příjemci financí um, jsou spojeni s určitými riziky a některá ta rizika, která se týkají NGO, se vlastně týkají i um, jiných subjektů. Je to většina takových rizik. Takže co se týče rozvojové pomoci, tak je tam eh, velké riziko, které souvisí s kontextem rozvojových zemí, zejména pokud tam se týká o místní nevládní organizace. Také existuje velký počet různých operací a eh, spojených finančních transakcí, které se vlastně provádějí prostřednictvím velice spletitých struktur, jsou, je to například, že různé aktivity OSN se vlastně provádí prostřednictvím NGO. Navíc těch nevládních organizací je široká paleta, některé jsou velice malé, některé jsou velké a nadnárodní. A třeba v období 2014 až 2020 jsme měli osm různých eh, nástrojů pro spolupráci. Také um, další tedy věc je, že se používá přímé řízení v rámci nevládních organizací. E, pak e, většinou se používají granty, někdy se využívají ještě jiné způsoby, ale to, co je důležité a to, co je zásadní, je to, aby to vlastně všechno bylo podle finančního nařízení neziskové. Musí tam být ta zásada, že tam nedochází k tvorbě zisku. Nevládní organizace poskytují informace komisi, většinou to jsou vlastně různá um, ehm, místopřísežná prohlášení a vlastně používá se metodo, metodiky, které jsou různé v jednotlivých generálních ředitelstvích komise. Údaje, které máme v dis, k dispozici v organizaci KRIS, jsou neúplná a také i identifikace nevládních organizací není úplně spolehlivá, takže máme málo informací, které by byly eh, analytické nebo syntetické, <clears throat> které se týkají toho, jak jsou ty jednotlivé projekty prováděné, včetně hodnocení a závěru. Dále, eh, legálnost a řádnost. Už jsem říkal, že poskytujeme hlavně granty. Problém, na který narážíme, jsou eh, hlavně nespůsobilé výdaje. Neříkáme tedy přesně, jak, nebo nějak jsme to nekvantifikovali, a to z toho důvodu, že vlastně nemáme dostatek těch informací, abychom to mohli nějakým způsobem kvantifikovat. Ale velká část příjemců vlastně navíc nejsou eh, přímo nevládní organizace v té oblasti rozvojové pomoci a humanitní pomoci. Takže jde o to že, to, že tam jsou určité činnosti, které vlastně nejsou v té grantové dohodě, náklady, které Eh, k nímž šlo mimo, tu, mimo to období dohodnuté, také snaha eh, nechat si proplatit eh, nespůsobilé daně, chybějící podkladová dokumentace a také jsou tam ty nedovolené subdodávky. Mm, často tam také nejsou spo, mm, vlastně dodržena ta pravidla zadávání zakázek nebo těch konkrétního tendru. Dále způsobilost NGO. Kontroluje se ehm, dodržování právních předpisů. Samozřejmě, že bychom se mohli více zabývat tím, um, tou podstatou. Ehm, někdy se vlastně může stát, že ta organizace se jmenuje nevládní organizací, ale v podstatě je součástí třeba veřejného nebo soukromého sektoru. Um, a přitom získává tyto finance, takže toto vlastně nemůžeme kontrolovat. A pak ta vizibilita, o tom už jsme říkali, není to nějaké úplně, není to úplně zásadní problém, ale vzhledem k tomu, že se jedná o granty, a mnoho nevládních organizací do velké míry závisí právě na financování z Evropské unie, tak si myslím, že by to mělo být opravdu viditelnější třeba na jejich internetových stránkách, nebo třeba když, chcete, když třeba navštívíte nějakou kancelář NGO, tak tam třeba vůbec um, není nikde nějaká vlajka nebo nějaké symbol Evropské unie. Dále rizika spojená s <clears throat> prováděním takže <clears throat> někdy jsou ty cíle příliš ambiciozní, to bylo třeba v tom, um, v té zprávě, která se týkala zabezpečení potravin v subsaharské Africe. A není to pouze problém nevládních organizací, i jiné subjekty si občas stanovují příliš ambiciozní cíle, ale u těch nevládních organizací to zcela jistě platí. A pak je zde takový vlastně efekt tříštění, kdy vlastně to financování je poměrně malé a zároveň se to vlastně ještě rozdělí do drobných projektů. Takže je tam problém s tím, aby tam vlastně pak to mělo nějaký dopad. Všechny Ehm, ty malé nevládní organizace vlastně musí provádět velice malé projekty za malé peníze a nevede to k efektivitě. Další dvě rizika, která se týkají s výkonem. Takže za prvé, to je vlastně výběr projektu. Už jsme o tom hovořili i v roce 2009. Na jedné straně malé a místní nevládní organizace potřebují finance mnohem více než ostatní. Jsou efektivně, efek, eh, jsou nákladově efektivní, nemají příliš velké provozní náklady a také velice často um, Nicméně tedy už jsme hovořili o tom, že tam je vlastně vyšší riziko dobré finanční zprávy. Pak je tam ještě druhé riziko, které se týká nadměrného um, vlastně z toho, že ty ceny nakonec vlastně jsou mnohem vyšší. Takže pokud se podíváme na celkové způsobilé přímé náklady, tak vlastně tam jsou nepřímé náklady až 7 To je z mé strany vše, rád odpovím případné dotazy. Děkuji vám. E, upřímně, já také nechápu, proč u těch strukturálních fondů v otázce té kontroly a dohledávání prostředků v takzvaném sdíleném řízení v členských státech, eh, proč se tak angažujete a v programech v Evropě, které zahrnují nevládní organizace, se neangažujete, což jste říkal hned na úvod. To mi zkrátka, jak se říká, hlava nebere. Je to tedy evidentně obrovská mezera, kde podle mého chápání by měl být účetní dvůr také odpovědný. Nicméně dobře, to může být další bod naší zprávy. E, minimálně je naděje, že dostaneme odpovědi na určité otázky. Tak, teď si uděláme mm, takovou kratší diskusi. E, slovo může dostat kdokoliv, kdo je v místnosti, může pokládat otázky komisi, účetnímu dvoru a e, nebo jednotlivým specialistům. Já už mám dvě žádosti o slovo ale rád bych vás ještě uklidnil. Necháme promluvit také nevládní organizace a pak bude ještě jedno půlhodinové kolečko otázek a odpovědí. Takže teď se prosím soustřeďte skutečně pouze na otázky na komisi, experty a účetní dvůr. První na seznamu řečníků. A ten tady není, takže jako další je pan Des. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem eh, přišel pozdě. Nicméně se zájmem jsem si vyslechl, o čem tady bylo informováno. Mám otázku na komisi a na účetní dvůr. Proč eh, se u evropských peněz jedná tak různě? Já jsem zemědělec, mám doma farmu a když někdo něco neudělá, co udělat měl, tak je to na satelitu vidět. V našem případě to bylo 800 euro pokuty, takže lze, když uděláme chybu eh, ve využívání peněz a kontrola objeví chybu, tak to vede k sankci. Já nechápu, jak nevládní organizace mohou dělat něco s penězi, nikdo neví co a nikdo je za to netrestá. Eh, to je obrovská mezera, kterou je třeba uzavřít. Zemědělec musí vykázat každé euro, které dostává. To chci i od eh, nevládních organizací. Musí být na seznamu jasné, kdo ve finále dostal ty peníze. Jméno a adresa. Stejně jako je, to je v zemědělství. A bez toho seznamu eh, bych já žádné peníze nedostal a to chci i od nevládních organizací. Já už jsem více než 12 let zde v Evropském parlamentu. Máme u nás v kancelářích celou řadu návštěvníků ze strany nevládních organizací ve Štrasburku. A já se ptám, kdo je financuje, eh, na základě čeho jsou zde legitimně, legitimně činné tyto organizace, jaký je seznam jejich členů, eh, jaká je jejich rozvaha a výsledovka. A já, když eh, někomu z těch nevládních organizací něco takového řeknu, že ať mi to předloží, tak už za mnou nikdy nepřijde. Takže to evidentně není úplně automatické. Já nejsem připraven eh, akceptovat tento režim. Nechci říkat, že všechny nevládní organizace jsou stejné, ale nechci, aby EU financovala eh, nevládní organizace, které pak lobují u poslanců Eh, aby poslanci hlasovali, já nevím, třeba proti ochranným prostředkům pro rostliny. To je plítvání veřejnými penězi. Děkuji. Eh, děkuji. To byla, myslím, otázka jak na komisi, tak třeba na pana Štrasera. Nicméně počkejte s těmi odpověďmi, pouze se připravte, protože další na seznamu řečníků je pan kolega Javor. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentace, jak komisi, tak autorům studie a účetnímu dvoru a dalším. Slibuji, že se pokusím o jaksi slušnost v tomto vystoupení a to není vůbec snadné, protože jsem z členského státu, kde jsou nevládní organizace pod neustálým tlakem pod útokem vlády v různých podobách, to různá správní řízení, trestní řízení, mediální kampaně a tak dále. Takže e, já si připadám tak trošku v citlivé pozici, když e, o nevládních organizacích hovoříme. A e, z této pozice musím říct, že ta studie, která je před námi, mi připadá trošku zaujatá a ne- nedokončená, nekompletní. V první řadě musím říct, že jsem pro plnou transparentnost v každém sektoru, včetně nevládních organizací, včetně korporátního sektoru, holdingů, veřejné zprávy a tak dále. A upřímně řečeno, ty závěry nebo ta doporučení této studie mi nepřijdou moc problematická, je to poměrně rozumné, a vlastně ještě umírněné lepší definice nevládních organizací, to je v pořádku. Eh, proti tomu jistě nebudou protestovat nevládní orgány. Eh, konec konců, když se někomu nechybí, ne, nelíbí legislativa, musí to řešit s členskými státy a někde se ty problémy asi učiní. A také si myslím, že by bylo možné zajištit, zajistit lepší publikování dat ohledně nevládních organizací. Musím říct, že většina těch informací je k dispozici v komisi a v členských státech, takže nejde o to, že by byl nedostatek dat ze strany nevládních organizací. Jde spíš o datový management na straně Evropské komise, na straně členských států a jiných orgánů veřejné zprávy. Takže na to bychom se spíš měli soustředit, aby lépe svá data publikovali. Takže já jsem pro transparentnost a odpovědnost a přesto musím říct, že pokud jde o tyto otázky, asi to nejsou právě nevládní organizace, kdo jsou tím největším problémem. Peníze alokované v evropském rozpočtu eh, pro nevládní organizace, těch je málo, je to něco málo přes jednu miliardu euro, což v porovnáním se společnou zemědělskou politikou, o které mluvil pan Des, to je v podstatě neviditelná částka. Takže já si nemyslím, že to je ta největší částka, kterou EU vydává. Za druhé, peníze využité nevládními organizacemi e, se poměrně dobře kontroluje. Máme kontroly ex ante a ex post a je celá řada požadavků e, orgánů sdíleného řízení, včetně mimo jiné komise a agentur v členských státech, a já s nevládními organizacemi často spolupracuji a vidím, jak velkou administrativní zátěž e, na ně uvalujeme například v rámci reportingu, takže to je kontrolováno velice účinně. Možná, že to veřejnost e, nevidí, ale ta kontrola je velice přísná na využívání evropských peněz nevládními organizacemi. Rovněž mám trochu problém se zaměřením té studie. Ten eh, nadpis říká odpovědnost a rozpočtová kontrola nevládních organizací financovaných z rozpočtu EU. A potom na osmé straně eh, první, první odstavec toho eh, schrnutí se týká nejefektivnější tvorby politiky EU, e tedy řeší, kdo je nejvlivnější. Ale pokud jde o otázky vlivnosti, Musíme se ptát, kdo je vlivný na rozhodovacím procesu Evropské komise. A já nevím, eh, jestli třeba pan komisař Oettinger na svém seznamu lobbystů náhodou eh, nemá uvedeno, že se více setkával s Deutsche Telekom, než se všemi nevládními organizacemi dohromady v jeho portfoliu. Takže pokud je to otázka vlivu, tak se musíme dívat ještě nad rámec Eh, nevládních organizací eh, a jejich vlivu na rozhodovací proces. A pak máme rozhodovat o tom, koho budeme kontrolovat a koho ne. No. Eh, pak máme, ještě, pak máme ještě pár drobných poznámek, ale času je málo, takže zmíním už jenom jednu věc. Co se týká financování nevládních organizací v EU a dvou z těch pěti případových studií, tam jde o nevládní organizace, které EU nefinancuje. Takže to mě tak trochu udivilo, ve smyslu z data studie je zaměřena tak, jak má být. A poslední poznámka. Pokud hledáme problémy eh, ohledně nevládních organizací, tak já určité problémy s financováním eh, nevládních organizací vidím. Například máme problém s přístupem k financování. Malé nevládní organizace nemají šanci dostat eh, financování z EU, protože zde je z... hora administrativy, kterou zejména malé nevládní organizace eh, činné v regionech nezvládají. A zkrátka peníze z EU nedostanou se, z programu jako Life Plus a tak dále. To jsou často programy, které pro malé nevládní organizace nejsou dostupné. A třetí a poslední problém, který tady vidím a který ta studie vůbec nespracu, nes, nespracovává, jsou ty vládou řízené nevládní organizace, vládou organizované nevládní organizace, což je podle mě jasný útok na původní účel eh, občanských zdržení, združení eh, nevládních organizací a je to něco, co by měla řešit Evropská komise. Takže v této oblasti máme spoustu věcí na práci, eh, ale nenutně to, co zmiňuje tato studie. Tak pane kolego, vidím, že jste aktivizoval eh, své fanoušky, kteří přišli ve velké síle, což je jistě hrozně zajímavé. Eh, teď má slovo pan Gizeke. Eh, děkuji, pane předsedo. Oproti panu Jávorovi tady nepovedu politickou propagandu, zaměřím se pouze na otázky, které jsme řešili a z hlediska německých daňových poplatníků je toto velice smutná akce, protože první řadě nemáme žádnou definici, co to je nevládní organizace. Jinými slovy, eh, definice jsou velice, velice křehké. Stanovili jsme si, že v rámci komise v jednotlivých generálních ředitelství se právo aplikuje různě. Jinými slovy, nemáme jednotnou aplikaci práva. A tak, jak řekli i naši experti, eh, pokud jde o další přerozdělování peněz, to znamená to, to následné rozdělování peněz, řekněme, tak tam experti hovořili o black box, to znamená o černé skřínce. Vůbec nevíme, kam peníze jdou, vůbec to není transparentní. A to rozhodně není poselství, které bychom my měli mít pro eh, evropské daňové poplatníky. Podívejme se na odpovědi eh, Evropské komise. Zjednodušení. No, proti tomu nemůže snad nikdo nikdy nic mít. Eh, více elektronických žádostí. Digitalizace, no, také může být možná reakce. A harmonizace předpisů. Já si myslím, že komisi to asi nedošlo. Ono nejde o to, aby ty předpisy byly jednotné. Spíše jde o, eh, o jednotné aplikování práva. Takže já se chci zeptat, co dělá komise konkrétně proto, nejen aby se harmonizovaly předpisy, ale aby jednotlivá generální ředitelství ty předpisy aplikovala jednotlivě. Teprve potom budeme mít jednotnou aplikaci práva. Děkuji. Děkuji. Teď z publika Eh, jeden pán, který se hlásil hned na začátku, byl jste to vy? Eh, prosím, stručně se přestavte a pak položte otázku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ředitelem Transparency International, Evropské kanceláře a jak víte, tak transparentnost a odpovědnost eh, nebo mm, evropských peněz je pro nás samozřejmě velice důležitá. Také známe mnoho věcí, například tím, že zkoumáme transparentnost a odpovědnost v rámci eh, třeba strukturálních fondů, ale myslím si, že to je přesně ten bod, eh, který vlastně se týká těchto věcí. Vezmu pouze jeden příklad, který byl v té zprávě a kterém hovořil i pan předseda. Jedná se vlastně o to, abychom zjistili, jak se vlastně pak ty peníze přerozdělují v rámci eh, těch konsorcí nevládních organizací od té hlavní eh, nevládní organizace po ty menší. Eh, trošku je to jako u univerzit v rámci Horizontu 2020. Také se to používá vlastně u malých a středních podniků v rámci Evropského regionálního fondu. Takže já bych se chtěla zeptat na pana eh, Ackermana, na autora této studie, do jaké míry schromažďujete důkazy nebo schromažďujete fakta. Takže podle vašeho názoru eh, je to opravdu problém? Je to problém pouze pro nevládní organizaci nebo i pro ostatní? Vedou si nevládní organizace v tomto lepším způsobem než třeba malé a střední podniky nebo jak je to s univerzitami? Nebo třeba s, vlastně, když to porovnáte s těmi dalšími subjekty, které také přijímají finanční pomoc z Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám za otázku. Já musím bohužel teď kolečko otázek ukončit, protože eh, chceme také odpovědi, ale nebojte se, máme ještě eh, kolečko otázek poté a dostanou slovo eh, ti, kteří se ptali. Teď tedy nejprve kolega Peter. Děkuji, bardzo. E, e, Pani Przewodniczący, dziękuję za głos. Mam następne... Děkuji. Děkuji vám za udělení slova. Já mám dvě otázky. V návaznosti na to, co se říkalo o tom, že nemáme jednotnou eh, definici NGO, nevládní organizace. No, my ani nemůžeme mít, protože máme tolik organizačních systémů, kolik máme členských států. Já znám ten polský systém. Eh, sama jsem vedla nevládní organizaci a já bych si vlastně tedy chtěla zeptat, jak se vlastně určí, že ta organizace je nezisková, protože v Polsku máme dva druhy těchto organizací, buď to jsou skutečně organizace, anebo to jsou svazy. A pak máme ještě další dílčí strukturu. Například tedy s nebo bez hospodářské činnosti a tak dále. Takže já se chci zeptat, jak se zjistí, že ta příslušná organizace která žádá o evropské peníze, je skutečně organizace nezisková. Protože zde je nebezpečí, že se, pokud eh, toto nebudeme kontrolovat, budou získávat peníze všelijakými způsoby. A pak je tady ještě jeden případ, který často zaznamenávám v činnosti, že pod hlavičkou nevládní organizace se schovává lobistická skupina. A to jsem viděla několikrát v Polsku. Ehm, například tedy v názvu měli, že jsou nevládní, ale skrývaly se zatím různé hospodářské subjekty, které například eh, akti- eh, aktivně působily v sídle parlamentu a lobovaly. Takže na to se chci také zeptat, jakým způsobem se peníze z Evropské unie chrání před zneužitím ke kterým by mohlo takto docházet? Děkuji. Ano, to je také otázka na komisi. A já eh, panstvo za chvilku poprosím o odpovědi. Další má slovo pan Vorn. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel tady nebyl na většinu prezentací, takže Eh, já budu vycházet z vlastní eh, zkušenosti. Od roku 2008 eh, jsem působil ve Velisu v rámci tedy provozu nevládních organizací a zabýval jsem se problematikou poskytování služeb a Někdy jsme se snažili Eh, připravovat projekty eh, v rámci poskytování služeb a eh, projekty, které byly zastřešovány Evropskou unii, například vzdělávání pro mladé a tak dále. A je třeba říci, že někdy Eh, se setkáme s případy, kdy tedy eh, ty prostředky jsou vynakládány v pořádku. Je třeba říci, že nevládní organizace podléhají příliš mnoho auditům. Eh, setkali jsme se s celou řadou auditů, kdy, které dospěly k závěru, že ty prostředky byly vynaloženy v pořádku, ale pak je otázka, zda je to tedy efektivně takže eh, ty nevládní organizace, eh, které eh, čerpají prostředky na projekty, jsou schopny ten projekt realizovat, provádět v pořádku. Takže Tady je moje otázka na účetní důr. My tady hovoříme eh, čím dál tím víc o eh, výkonnosti eh, při rozpočtování i s výhledem na budoucnost. Jak to budeme vztahovat i na nevládní organizace? Jak budeme tedy vyhodnocovat výsledky financování nevládních organizací? To se vrátím možná k otázkám nevládní organizace jako takové. Jakým způsobem můžeme zajistit Eh, to, aby eh, ty prostředky nejenom, že budou v pořádku vynakládány, ale aby se dostavily odpovídající výsledky. Děkuji a poslední na seznamu řečníků je kolega Celer. Děkuji. Eh, pro mě je to vždy otázka samozřejmosti. Nevládní organizace pro mě je organizace, která působí mimo stát, mimo vládu. A to nezávisle a proto nechce být vlastně ani na té vládě závislá. Eh, já jsem byl ohromen, kdy při studijním eh, návštěvě Spojených států jsem viděl nevládní organizace, tedy které se označují jako nevládní organizace, eh, které pracují s bezdomovci, pracují například na e, obranu zájmu pronajímatelů a všeho možného jiného, což u nás všechno spadá do působnosti státu. Například tady alespoň v Německu tomu tak je. A já jsem se jich ptal, kolik dostávají peněz z veřejného rozpočtu a oni se na mě koukali s otevřenou pusou, jak jste přišel na to, že dostáváme peníze od státu prý. My tu pracujeme pro lidi, protože stát neplní své úkoly. Já jsem také proto, eh, že kde je potřeba něco vyřešit, co stát nezvládá, nebo proto nemá instituce nebo personál, že tady sáhneme po organizacích a budeme financovat organizace, které státu tyto úkoly odejmou. Ale pokud máme nějaké organizace, které se označují jako nevládní organizace, ovšem eh, většinu činnosti financují z veřejných, eh, si nechají financovat z veřejných rozpočtů, a to se dá snadno dohledat, a pak zasahují do politického procesu, pak je tady pro mě překročena určitá hranice, kde už se ptám na to, zda to je skutečně nevládní organizace anebo nějaký zástupce politických zájmů. A to je otázka velice palčivá. A myslím si, že to je ta oblast, na kterou se musíme zaměřit. Děkuji. Děkuji vám. Takže to byla celá řada otázek. Já bych navrhl, že eh, odpoví určitě účetní dvůr, odpoví experti, za komisi pan Štrasr a pan nebo paní Kali, paní. No, a e, chci se zeptat, jestli bude chtít ještě někdo vystoupit z těch přednášejících, jinak to takto uzavřeme a začneme účetním dvorem. Prosím. Um, the, as, as was mentioned, the um, finance... Jak, e, co se týče financování nevládních e, organizací, pokud jde o humanitární pomoc, to je tedy přímé řízení, my jakožto účetní důr, ten eh, způsob eh, rozpočtu, rozpočtování je eh, méně rizikový než u strukturálních fondů nebo zemědělských fondů. My v zásadě máme intenzivní kontrolu, která je prováděna již komisí přes generální ředitelství, delegace EU a ve finále i ty nevládní organizace a příjemce mají přímou kontrolu nad výdaji. Eh, problém, se který se potýkáme, eh, je, a to jsem zmínil i v té prezentaci, to je přístup eh, k datům jednotlivé různorodé systémy jednotlivých generálních ředitelství a i celé to prostředí je velice složité, ať již je to Evropský sociální fond, fond kohezní fondy a tak dále. Ehm, takže vše závisí na tom resortu, ve kterém se ty subjekty pohybují. Takže Eh, to je pak, eh, na to se přihlíží při eh, hodnocení rizika. Pravděpodobně z tohoto důvodu, s výjimkou tedy té zprávy z roku 2009, máme tedy audity výkonnosti, které se zaměřily specificky na nevládní organizace, protože ta rizika, která já zmiňuji, která pochází ze, zkušeností, to jsou eh, rizika nejen pro nevládní organizace, ale i pro jiné typy příjemců. A je třeba to zasadit do eh, kontextu. Ehm, eh, celá Eh, celý ten rozpočet eh, této kapitoly, kapitoly pro nevládní organizace je opravdu malou částí evropského rozpočtu. A já doufám, že tím eh, to celé zasadíme do odpovídající perspektivy a samozřejmě pokud Evropský parlament bude chtít, aby Evropský účetní dvůr se zaměřil se svým auditem na jednu konkrétní oblast, tak samozřejmě můžeme to zohlednit. Děkuji vám. Danke, dann... Děkuji. A teď navrhuji, aby jako další byl pan Strasser z komise. Dank. Děkuji. Eh, Děkuji, já bych chtěl mm, zareagovat na několik otázek, které padly. Takže za prvé, s kým vlastně spolupracujeme um, a jak je to vlastně s tím programem LIFE? Je zde Eh, kritérium způsobilosti pro program LIFE a ta kritéria jsou poměrně přísná. Také máme k dispozici zprávy, takže vlastně víme přesně, čím se ta nevládní organizace zabývala v minulosti. Také žádáme o jejich eh, bilance, víme, zda jsou nezávislé, zda jsou opravdu neziskové. Rovněž se také ptáme podrobné otázky na strukturu jejich členů, takže víme velice dobře, kdo jsou členové této MGO. Rovněž vlastně v té cílové fázi se také <clears throat> ještě ptáme na ten pracovní program. Pracovní program je k dispozici a je také přístupný mm, v rámci programu LIFE se to musí, tedy, eh, to musí eh, být program, který bude podporovat politiku životního prostředí nebo ochrany přírody. Také se chci ještě vyjádřit k té otázce s, um, k té otázce závislosti nebo nezávislosti. Většinou je to spolufinancování 60%, ale mnoho z nich to má méně. Třeba u některých je to pouze 25% z těch 32 NGO. Také velice rovněž podrobně zkoumáme Státy NGO jsou udržitelné, zda se dokážou obejít i bez našeho financování, zda by byly schopné přežít i bez našich prostředků a soustředíme se tedy i na to, zda ty jejich aktivity jsou udržitelné. Takže to je zatím vše. Děkuji. Děkuji, pane Štrasere, za toto dovysvětlení. Za DG Eco, pan Panigali. Thank you very much, Mr. Chairman and Marco Panigali. Děkuji. Eh, Marko Panigale, já jsem eh, šéf oddělení DG Eco, eh, zodpovědný za financování a kontrolu a já mám pocit, že některá ta témata se nás eh, dotýkala, alespoň tak, jak o tom eh, mluvili někteří řečníci. Eh, v některých případech to již předřečníci zodpověděli, ale problematika rozpočtu Eh, je to 0,6 rozpočtu EU, eh, ale to by nemělo být omluvou pro to, že bychom měli financovat bez jakékoliv kontroly. Takže to je takové první prohlášení. Za druhé, já bych eh, se rád vyjádřil k té situaci ohledně jižního území, kde tedy ta situace je obtížnější. Když Eh, pracujeme s nevládními organizacemi, eh, spolupracujeme eh, s nimi na základě velice podrobného hodnocení partnerů. Máme asi 220 partnerů, z toho 97 nevládních organizací, ne všechny čerpají financování vždy. Samozřejmě máme i nějaká rozpočta, rozpočtová e, omezení, 30% z nich čerpá každý rok a e, procházejí e, velice přísným hodnocením ex ante, musí splňovat jednotlivá kritéria, musí respektovat ty požadavky tak, jak jsou nastaveny. Musí to být nezisková organizace, musí mít pokrytí ve více členských zemích a následně musí naplňovat celou, eh, splňovat celou sérii eh, požadavků nejen finančního charakteru, ale i provozních, musí poskytovat humanitární eh, činnost a tak dále. My máme velice přísnou interní kontrolu, to prostředí je velice robustní, my rozhodujeme, kdo tedy je způsobilý k čerpání prostředků a Až do samého konce toho eh, procesu provádíme velice podrobný eh, monitoring v rámci DG Eco. Máme rozsáhlou síť eh, technické asistence, asi máme 450 spolupracovníků, kteří pracují přímo v terénu, ve spolupráci s partnery, diskutují o projektech, zajišťují monitoring a kontrolu projektů. A e, tak tomu je samozřejmě i u dalších e, programů EU. Rovněž probíhá ex post kontrola, e, kdy se zabýváme i případnými nedostatky, se kterými jsme se potýkali v průběhu celého procesu. Rád bych ještě řekl, že problematika transparentnosti samozřejmě většina, drtivá většina podporuje transparentnost, ale ta debata mi trochu připomíná eh, obdobnou debatu, která probíhala asi před deseti lety, eh, kdy jsme diskutovali o tom, kdo je eh, ten finální příjemce, například ze struktury sociálního fondu zda tedy ty školy, ty konkrétní instituce jsou příjemci eh, eh, toho financování, či zda je to paní Bauer, pan Smith eh, a tak dále. Kdo skutečně čerpá ty prostředky například na vzdělávání a tak dále. Takže v určitý okamžik to musíme zastavit. Musíme si říci, že ty nevládní organizace v drtivé většině případů dělají svoji práci a naší smluvní, eh, naše smluvní strany pak mají svoje partnery. Eh, na, naším partnerem je příjemce toho financování. Děkuji vám. Já, eh, v zehn ano, před deseti lety jsem se účastnil debaty o strukturových, strukturovaných fondech. Byl jsem u toho, když jsme zavedli tu koncovně podmíněnou transparentnost, což je hrůzný pojem, ale myslím si, že to bylo ku prospěchu transparentnosti mimo jiné v členských státech. No. E, vy jste zmínil několik důležitých poznatků, my se teď zaměříme na to, jak se ty věci aplikují zde v Evropě. Tak, teď e, mám na seznamu řečníku pana Vila, pana Vilia, a nakonec e, experty pana Ackermana. Prosím, buďte struční. Yeah. Uh, thank you. Uh, thank you, Chair. I'll, I'll be sure. Děkuji, já budu stručný, protože vlastně chci už zdůraznit pouze jeden aspekt, jinak sdílím vlastně to, co říkali kolegové, myslím, že to nemusím opakovat. Co se týče té, eh, toho vnějšího rozměru rozvojové pomoci, um, hovořili jste o závislosti a o tom, jak víme, že partneři nevládních organizací jsou skutečně nezávislí. To je velice důležité i pro nás, zejména když spolupracujeme externě mimo EU, kde, jak víte, třeba je důležité, aby tam vlastně fungovala svoboda projevu, svoboda združování a někdy opravdu je mm, to těžké, protože v některých zemích je velice represivní prostředí, mm, vláda Ehm, strpčuje život místním nevládním organizacím a někdy jim ho úplně znemožňuje. Takže samozřejmě je v našem zájmu mít eh, nezávislé partnery. Můžeme být hrdí na to, jak pracují naši partneři, jak se vytvářejí prostor a snaží se otevřít, aby, snaží se, aby i v těchto prostředích byl stále otevřený prostor pro diskusi, pro debatu. Naprosto chápu to, co říkal pan Petrla, říkal, že vlastně za některými NGO mohou být schované různé lobbystické organizace. To je pravda, já to nepopírám. Ale mm, měli bychom mm, se snažit eh, tu situaci vyvážet. Většina nevládních organizací jsou považovány vládou za určité nebezpečí, ale jsou to organizace, které představují lidi a většinou chrání práva obyvatel nebo jim poskytují různé služby, mm, na které vlastně, nebo které ta místní vláda třeba není ochotná poskytovat. Takže je opravdu důležité, aby byly skutečně nezávislé i ve své práci. Děkuji, k tomu už dalšího říkat nemusím clarification. I, I see you are... Děkuji za toto vysvětlení. Hmm, vidím, že tady vlastně říkáte to samé, co Evropská komise. Takže teď pan Ackermann, který jako poslední bude odpovídat na dotazy. Ano, děkuji. Já si myslím, že zde ještě byla jedna otázka, která mířila přímo na nás. Byla to otázka Transparency International. Ptali se, zda bychom mohli porovnat, nebo zda jsme porovnali v té studii NGO s jinými eh, příjemci. Vlastně to vlastně nebylo naším úkolem v rámci té studie, takže tuto věc jsme neskoumali. Ale existovala tam určitá zpětná vazba na předchozí zprávu, Týkala se některých eh, zjištění, která jsme učinili v té zprávě o rejstříku transparentnosti. Tam jsme vlastně vyjasnili, že eh, to, že ty informace v tom rejstříku nejsou úplně spolehlivé, se netýkají pouze nevládních organizací, ale týkají se vlastně i všech dalších aktérů. Děkuji vám za tyto závěrečné poznámky a teď eh, si uděláme eh, takovou mírnou odbočku k druhé velice zajímavé věci, to znamená k reakcím těch, o které tady dnes jde. Máme tu eh, několik pozvaných organizací, které se jistě rády přihlásí o slovo. Musíme vás bohužel omezit na pěti až šestiminutové projevy. Nicméně pak, nás, pak nám zbude trochu času ještě na další diskusy Eh, jako první za nevládní organizace promluví pan Tomas Hekeberg, ředitel Evropské sítě pro vzdělávání a, eh, a školení, člen členské organizace Civil Society Europe. Eh, děkuji, pane Pípre, vážené dámy a vážení pánové. Jako první řečník nevládních organizací bych rád stručně zmínil pár základních věcí. Tedy, proč se nevládní organizace financují a jakou roli v naší společnosti vlastně hrají? Jsou důležitou součástí pluralistické demokracie a nabízejí široké spektrum nabízených služeb. Zastupují, a to je velice důležité, evropskou společnost a nejrůznější zájmy občanů a občanek. A tady jde o to, abych odpověděl na otázku tady pána, který už tu není. Proč za ním do kanceláře chodí nevládní organizace a proč mu posílají e-maily? Protože zastupují zájmy občanů a nechodí za ním kvůli vlastnímu užitku. Na to je potřeba pamatovat i když to třeba neodpovídá vlastním politickým představám. To konec konců odpovídá demokracii, že se akceptují názory jiných a e, podporují se příslušným způsobem. Z našeho hlediska je veřejné financování nevládních organizací nebo organizací občanské společnosti velice důležité pro demokratickou otevřenou společnost. Je to nedílné, a říkám záměrně veřejné financování, e, to tedy není to, jak se tady říkalo, že e, tyto organizace dostávají peníze od vlád. Ne, nechtějí peníze od vlád, chtějí peníze od státu nebo od Evropské unie. Takže e, z jednoduchého důvodu tedy zastupují část část eh, občanů, tedy těch, kteří platí do státní kasy a protože chtějí být nezávislé na vládách, a to je velice důležité, protože, jak víte, i v Evropské unii máme některé vlády, které, jakmile se dostaly k moci, eh, začaly pluralitu názorů ve své zemi výrazně omezovat, mimo jiné tím, že už nechtějí financovat nevládní organizace. A tady eh, má podle nás Evropská unie zvláštní roli u financování nevládních organizacích, protože v některých zemích tyto organizace, bohužel to tak musíme říct, jsou e, tyto organizace vystaveny politické nevoli. Jako nevládní organizace a organizace občanské společnosti chci říct jasně, že jsme toho názoru, že organizace, ať už se jmenují jakkoliv, které jsou proti základním hodnotám EU a otevřeně proti ním lobují, nemají z Evropské unie dostávat ani euro. Jenom aby to tu zaznělo. Eh, od několika řečníků tady zaznělo, že by bylo záhodno mít nějakou definici nevládních organizací. To je obtížné. Eh, například proto, jak tady také zaznělo, že nevládní organizace znamená eh, tedy to, že chcete veřejné peníze, ne peníze od vlády. Eh, byl jmenován příklad z Polska, že je nejasné, kdo za takovými takzvanými nevládními organizacemi vlastně stojí. Z našeho hlediska je k zamyšlení, Zda bychom se neměli pokusit eh, zavést nějakou rozumnou definici nevládních organizací nebo pro organizace eh, občanské společnosti, nebo ať už jim říkáme jakkoliv. Eh, zda bychom se o to přece jenom pokusit neměli. Mnoho organizací občanské společnosti se vlastně skoro už 30 let snaží přijít na nějaké řešení. No a dnes tady zaznívá, No jo, to je těžké, protože máme 28 různých řešení v 28 členských státech. Ale eh, konec konců pro 80% zákonů, které dělá tento parlament, už tak existovalo 28 různých úprav v členských státech a tím pádem nechápu, proč by mělo být nemožné vypracovat jednotnou definici eh, nevládních organizací. Byť eh, Evropská komise doposud říká, že eh, nic nenavrhují, protože si myslí, že takový návrh nemá šanci projít radou. Pokud se bude postupovat takto, tak možná eh, kniha úspěchu Evropské unie by měla pět stránek a ne více. Přičemž na jedné té stránce by byla obrovská evropská vlajka, aby bylo jasné, kdo za tu knížku zaplatí, že? Takže eh, i z naší strany by bylo záhodno mít jasnou definici toho, co to je nevládní organizace nebo něco podobného. Poslední věc, kterou chci zmínit, je viditelnost. Tedy viditelnost evropských peněz. Viditelnost. Zaznělo tu tady od expertů, že se ta viditelnost nedodržuje. To je pravda. Eh, většina organizací ta, ty předpisy dodržuje, eh, které dostávají od eh, jednotlivých agentur komise, ale, a abychom to řekli opravdu jasně, je zde určitě prostor pro zlepšení. Ano, můžeme to dělat lépe. I my jsme sebe kritičtí. Nicméně pro nás by věci usnadnilo to, kdyby byly jednotné předpisy ze strany komise aby každé generální ředitelství nemělo svůj vlastní předpis. To by nám zjednodušilo život velice významně. A každopádně se pokusíme eh, se zlepšit, eh, nejde jenom o webové stránky, ale také o publikace, ale zároveň říkáme, že nechceme konkurenci v tom, kdo dá větší vlajku na hlavnější stránku. Ehm, o tom ta studie jistě nechce mluvit a ehm, musíme si, uzna, musíme si přiznat, že někde jsou zkrátka výjimky, kde se ehm, vyhýbáme tomu říkat, že za něco platí EU, abychom chránili určité osoby a určité organizace. To by mělo zůstat i do budoucna. Tolik tedy první část nevládní organizace, jejich role jejich financování, snaha po definici a lepší viditelnost toho, že nás, do, nás platí Evropská unie. Děkuji. Eh, děkuji vám srdečně za tyto argumenty. Jako další má slovo paní Katrin Šik z Voluntary Organization in Cooperation in Emergencies. Kde pak sedí? Tamhle sedí, prosím. A daj. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank. Uh, I'm going to speak in English. Já budu hovořit eh, anglicky, i když bych samozřejmě mohl i německy. Eh, takže hovořil jste i o humanitární eh, pomoci a já bych ráda hovořila o nevládních organizacích, které implementují, které provádějí. Hovořilo se o tom, proč se pracuje tedy s nevládními organizacemi. Já bych to ráda prohloubil z hlediska humanitární pomoci a příslušných nevládních organizací Eh, organizací. Eh, tady eh, je to zcela zásadní v boji proti chudobě. Hovořilo se tady o financování, o těch příslušných skupinách a o těch dvou skupinách bych ráda pohovořila. Je tady celá řada materiálů komise, které potvrzují, že je třeba mít nevládní organizace. To neznamená, že ne každou nevládní organizaci, ale eh, ty profesionálně působící nevládní organizace a eh, eh, členské státy i parlament schválili nařízení. Hovořilo se tady hodně o komisi, ale je třeba zohlednit, že i členské státy toto podporují. A e, i když e, v některých státech ta situace je velice podivná, ale členské státy sehrávají e, významnou úlohu v té globální strategie. Je tady i paní Mogherini z SVČ a tam také došlo potvrzení, tedy, že nevládní organizace jsou velice důležité při řešení zbrojených konfliktů a tak dále. Máme komparativní výhodu, komparativní eh, výhoda z hlediska OSN, eh, Červeného kříže a dobře eh, víte, že i ty soukromé subjekty, kterých vychází Evropská komise, také se účastní dialogu takže eh, nevládní organizace jsou eh, přítomny eh, přímo v terénu a nikdo jiný není možný, je nemůže nahradit u té humanitární pomoci. Většinu humanitární pomoci stále poskytují nevládní organizace, ať už je to Alepo, Severní Niger či další oblasti, Somálsko třeba. Takže Eh, pak je i tedy eh, ten místní rozvoj. Eh, samozřejmě ty subjekty dostávají různé příjmy z různých rozpočtových zdrojů, z různých oddělení komise a Další aspekt nevládních organizací jsou poměrně flexibilní. To je naše přidaná hodnota. Jsme schopni se adaptovat velice rychle, adaptovat změně situace přímo v terénu, i v těch eh, velice problematických oblastech, v místech konfliktů máme eh, technické zkušenosti, to je ta naše profesionalita, o tom již hovořila komise, že je, existují rámcové dohody eh, a ty rámcové dohody podepisujete ještě předtím, než čerpáte jakékoliv zdroje, ještě předtím, než jste považováni za partnery. A Eh, samozřejmě eh, ti partneři eh, procházejí přísnou kontrolou. Po dvou, třech letech, pokud nejsou schopni plnit ty podmínky a být dostatečně efektivní, tak se s nimi již dál nespolupracuje. A mm, tady bylo velice zajímavé, co říkal kolik, kolega z účetního dvora, který poukazoval na Eh, na ty eh, peníze na jednotlivé projekty. Eh, my tady máme takové ty hlavní nevládní organizace, které čerpají hodně peněz, které jsou schopny řešit tento typ eh, projektu. Eh, já nebudu rozhodovat, jestli takto eh, by měla vypadat občanská společnost do budoucna, zda to takto institucionalizovat. V Evropě velká diverzita, jsou velké rozdíly mezi nevládními organizacemi na jihu Evropy, na severu, na východě, na západě nebo ve střední Evropě. O tom asi všichni z vás slyšeli, to je i jedna z našich sil, protože zajišťujeme tu rozmanitost rozmanitost eh, a eh, jsme schopni pokrýt eh, různorodé potřeby. Další věc je, že spolupracujeme s místními subjekty, když se jedná o humanitární pomoc. Je třeba spolupracovat s místními subjekty a to komise v tuto chvíli nemůže. Eh, my to můžeme eh, udělat a jsme eh, zodpovědní za to financování, takže musíme si být jistí, že to bude splňovat ty patřičné požadavky. A ty nevládní organizace, které zodpovídají za tu rozvojovou pomoc, tak dále nepřerozdělují ty prostředky. Tady velice zajímavá debata. A my, eh, já samozřejmě také jsem daňovým eh, poplatníkem, moje rodina jsou daňoví poplatníci a pokud eh, nějaká nevládní organizace projde nějakým skandálem, tak se to zveřejní, nezveřejní se to dobré, co děláme. My tím eh, samozřejmě jsme všichni postiženi, všichni si klademe eh, otázky, všichni chceme, aby ten systém fungoval a to je také věc, kterou je třeba zohlednit. Eh, je tady i ta proporcionalita toho našeho celého odvětví. A já jsem to eh, viděla, eh, kolegyně mi dala určitá eh, čísla. Tady se několikrát zmínily strukturální fondy a já bych ráda zmínila, že odhadována výše pro tu kapitolu 4, rozvojová a humanitární pomoc, je 2,8 zprávy z roku 2015, je ta poslední, která je k dispozici na internetu. A pokud jde o soudržnost hospodářskou eh, a sociální soudržnost, to číslo je větší. Když se podíváme na jednotlivé položky evropského rozpočtu, eh, soudržnost 51%, eh, a Global Europe, tam je to číslo také poměrně vysoké. Takže je to otázka proporcionality a Eh, ještě bych se ráda vyjádřila k poslednímu eh, bodu. EU eh, e je jeden z hlavních donátorů pro nevládní organizace. Každá nevládní organizace, která čerpá financování EK, musí tedy splňovat finanční rámec pro každý projekt, splňovat všechny požadavky, musí naplňovat veškerá pravidla a splňovat všechny předpisy pro nevládní organizace a eh, jenom tak lze dosáhnout maximální efektivity. Eh, nevládní organizace, jako Evropský eh, parlament, vítají nové návrhy, které by měly zjednodušit celý ten postup, který by měl být transparentnější. A to zahrnuje i ten kontrolní řetězec, externí, interní auditory a to by nám tedy mělo pomoci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za to, co jste zmínila, paní Šik. Já vám rozumím eh, a máte naši podporu eh, v tom, co jste říkala. Dál. Jako předposlední řečník dnešního dne je na seznamu pan Seamus Jefferson, ředitel eh, organizace Confederation for, Deli- for Relief and Development, který sedí tady hned vedle. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo. Já bych chtěl trochu vrhnout světlo na jednu věc, která se objevila v té zprávě. Jedná se o to, jak ne, ty NGO pracují v takových eh, těch aliancích. Možná, že došlo k určitému nedorozumění ohledně toho, proč tak NGO činí a možná zde byly eh, zveřejněné určité motivy, mm, které se snaží vlastně zastřít eh, tu transparentnost, nebo mm, takže já to chci vysvětlit. Proč vlastně pracujeme v těchto aliancích? Když pracujete na celoevropské úrovni, tak si myslím, že pro nás má velkou hodnotu, abychom spolupracovali s organizacemi ostatních členských zemí, abychom vlastně společně mohli prosazovat společnou pozici, ale zároveň abychom si mohli vyměňovat zkušenosti a učit se jeden od druhého. Takže to je vlastně velkou hodnotou, že jsme um, že spolupracujeme v rámci takové konfederace a rovněž um, všichni členové um, těží z toho, že jsou součástí takové vlastně sítě NGO ze všech částí Evropy. Um, druhý důvod je, že nám to umožňuje určité úspory z rozsahu a také lépe um, formulujeme své pozice na tématech, o tématech, e, na nichž pracujeme. Také nám to dává určitý pocit solidarity, protože zde máme organizace, velké, malé, jsou to vlastně organizace ze všech částí našeho kontinentu. A myslím si, že pokud jste členem takové konfederace, tak můžete mm, z toho mít výhodu. Navíc eh, ty aliance jsou vlastně určitými našimi zprostředkovateli. A myslím si, že i třeba Evropská komise právě z toho důvodu podporuje tyto aliance, protože někdy, když vlastně k ní zaznívají různé hlasy různých eh, organizací, tak je to pro ní příliš složité. Když to, když přineseme jednotný hlas, eh, legitimní, tak je to mm, efektivnější, než kdyby každá jednotlivá organizace se obracela na komisi. Je pravda, že mnoho našich členů jsou rovněž členy jiných sítí. Ale já si nemyslím, že je v tom eh, něco mm, že, že tam jsou nějaké mm, eh, postranní úmysly. Například nějaká NGO třeba aktivně působí v humanitární pomoci, mohou tedy být součástí třeba té sítě Voice, mohou třeba být součástí sítě, která se zabývá právě dětí, mm, nebo nějaké jiné sítě, která se zabývá určitým odvětvím. Myslím si, že na tom není nic zvláštního že jedna organizace je členem více sítí. Způsob, jakým je přidělováno financování těm sítím, hm, už bylo popsáno několika mluvčími. Myslím si, že ty naše audity jsou poměrně zevrubné, jsou to audity ex ante a ex post takže se domnívám, že zde nemohou být žádné záhady o tom, kam ty peníze vlastně plynou. A jak už říkali kolegové, my rozhodně nemáme žádné problémy s transparentností. Ale klidně se samozřejmě můžeme s tímto výborem zamyslet nad tím, jak transparentnost ještě zlepšit mm, pro dobro daňových poplatníků nebo dalších. Chtěl bych tedy říci, že ta spolupráce v rámci aliancích je dobrá jak pro jednotlivé organizace, tak pro ty naše členy, ale myslím si, že je to vlastně přínosné třeba i pro výbory Evropského parlamentu, pro Evropskou komisi a pro další zúčastněné strany. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát eh, za to, že jste nás informoval o těch sítích, že jste je vypíchl a my na to určitě navážeme, do jaké míry lze nebo do jaké míry je potřeba kontrolovat eh, ty eh, toky peněz a případné synergie, to je jasné. A eh, asi ty jednotlivé sledy okolností by bylo možné ještě ztransparentnit. No a v neposlední řadě pan Jeremy Waits, generální tajemník European Environmental Bureau, a e, člen Green 10. E, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za e, to, že jste nás pozvali na tuto diskusi. Jsme zastánci transparentnosti a odpovědnosti a vzhledem k tomu, že tady jde o posílení transparentnosti, tak vás podporujeme. Vítám také vaši poznámku v reakci na paní Čik, kterou jste řekl, že zmiňujete, že, že chápete význam této práce a podporujete její význam. Takže to, co my tady chceme říct, je to, že financování nevládních organizací od komise je velice důležité, eh, protože to přispívá k naší efektivitě. Musím říct, že mi přijde obtížné jak si uznat tu realitu, eh, ve které se pohybuje tedy generální tajemník jedné z největších asociací eh, nevládních organizací, vzhledem k tomu, co říkali někteří předřečníci, kteří, kteří už tady bohužel nejsou. Nicméně eh, u nás to je tak, že musíme předkládat velice detailní žádosti a musíme dodržovat velice detailní předpisy pro reporting, detailně informujeme o veškerých aspektech, i u těch, kde se říkalo, že je nedostatek transparentnosti. Takže mě, řekněme, velice zaráží, že tady v parlamentu někdo pronáší takováto slova. Perspektiva, kterou zde já zastupuji, je, myslím, potvrzená tou zprávou, která byla k tomuto provedena. EB e byla e, jednou z případových studií a my jsme eh, otevřeni novým věcem, jsme připraveni být transparentnější, ale vidíme, že závěry té zprávy o EEB vlastně potvrzují to, že děláme leco správně. Možná něco můžeme dělat lépe, ale eh, některá ta kritika, která tady padla, že tedy například, abyste viděli seznam našich členů, eh, tak že musíte překlikávat mezi několika stránkami, kde to je abecedně, zatímco by to mělo být na jedné stránce. Eh, no, tak to je, myslím, jenom potvrzení toho, že děláme věci správně. Eh, rád bych vás upozornil na snímek, který eh, je promítán na plátno. Prosím, přečtěte si, já to nebudu probíhat, jenom bych rád zdůraznil ten třetí a čtvrtý bod, tu třetí a čtvrtou odrážku, protože to je samotná podstata toho, proč je financování nevládních organizací tak důležité. Protože když eh, byste odebrali to financování nevládním organizacím, eh, měli, získali byste ještě nevyváženější angažovanost zúčastněných stran, než jakou máme teď. Takže financování nevládních organizací má ten dopad, že umožňuje jednotlivým zúčastněným stranám dostat se ke stejnému stolu Eh, jako jsou subjekty ze soukromého sektoru a tím pádem eh, je k dispozici vyváženější rozhodovací proces. To není důležité jenom vzhledem k těm umluvám, které už tady zazněly, protože EU má právní závazek nejen podporovat nevládní organizace, ale usnadnit participaci nevládních organizací na celé řadě rozhodovacích procesů v legislativním prostředí. A toto právo by bylo velice teoretické pokud by nebylo podpořeno určitými zdroji. No, e, já vám můžu dát e, některé příklady z našich vlastních zkušeností, když si vlády se sedají, aby vyjednali emisní standardy znečišťujících látek pro průmyslové procesy, tak mají sedět na takovém jakémsi tripartitním zasedání, tedy že vedou dialog s biznisem a dialog s občanskou společností. Nicméně ta sedadla Eh, ta křesla občanské společnosti by byla víceméně prázdná, nevládních organizací už je tam, eh, tam tak málo, protože nemají zkrátka dost peněz. Možná, že někteří lidé v této místnosti by občanskou společnost toho rádi vyškrtli a rádi by, aby probíhal dialog mezi eh, vládou a průmyslem, ale nemyslím si, že to je Evropa, v jaké bychom chtěli žít. A ono to je vlastně ještě horší, protože v reálu za některými těmi křesly pro vládu jsou vlastně zástupci průmyslu, kteří mají mandát vládu zastupovat. Nemyslím, že jste kdokoliv zapomněli na tzv. skandál Dieselgate, což je velice jasný příklad toho, kdy došlo k příliš eh, těsným vztahům mezi soukromým sektorem a vládami. A role nevládních organizací, které na to vrhly světlo, protože hovořili o eh, těch nejasnostech mezi teoretickými a reálnými emisními hodnotami a to už bylo dávno předtím, než ten, než ten skandál propukl. Takže já si myslím, že roli občanské společnosti v upozorňování na tyto věci je třeba uvítat. No já už asi musím pomalu končit, takže bych jen rád řekl, že podporujeme povinný registr transparentnosti se stejnými úrovněmi transparentnosti pro všechny eh, zájmové skupiny. Eh, jsme pro zákaz schůzek s neregistrovanými lobbysty, a jsme pro více prostředků na monitorování a vynucování těchto pravidel. Také podporujeme využívání veškerých eh, aplikovatelných finančních systémů, to samozřejmě není v našich rukou, takže eh, s tím skončím, ale samozřejmě rád odpovím jakékoliv dotazy. Tak. Všichni politici samozřejmě máme prospěch z vaší práce, ať už jsme z kterékoliv strany a e, vaší práce si vážíme. E, ta práce musí spočívat na argumentech, na faktech, ne na domněnkách nebo předsudcích. A myslím si, že tady můžeme potenciálně zakomponovat určité kritérium financovatelnosti A nemuselo by to být nasměrováno nutně jen proti nevládním organizacím. Jde totiž o důvěru. Co bychom mohli více vybudovat, pokud by eh, ta finanční struktura pro nás byla transparentnější? Zatím se přes ní nejsme schopni probojovat, abych tak řekl. A proto je potřeba požadovat celou řadu věcí. Eh, rád bych, aby se odpovědnější cítil i účetní dvůr, abychom měli více informací, které by nám pomohly dále tuto důvěru budovat. Fajn. Tak, tolik k tomu tedy. Tím skončila oficiální část schůze. Mám dvě žádosti o slovo na seznamu a prosím i vás, buďte struční. Aha, pak ještě kolega Stes jako třetí. No, tak Měli bychom skončit těsně před půl sedmou, protože eh, budou přicházet účastníci příští schůze. Tedy teď Laura da Silva z NGO Monitor, kde pak sedí. Vzadu prostřed. Máte slovo. Thank you. Um, and first of... Děkuji a nejprve bych ráda začala tím, že eh, poděkuji za tu eh, zprávu a za to, že se bavíme o tomto eh, tématu, které je velice důležité. Ráda bych zmínila, že celá řada našich výzkumů a průzkumů se zabývá i financováním ze strany EU na území mimo EU. E to je věc, která se tady nezmínila. Tady jsme hovořili pouze o EU. Eh, dospěli jsme v zásadě k obdobným eh, závěrům. Eh, je tady celá řada doporučení a ráda bych poskytla takový ucelený obrázek s tím, že EU je největším poskytovatelem pomoci na světě. Na pomoc jako takovou a e, samozřejmě se do toho zapojují e, nevládní organizace. Nemáme konkrétní e, čísla, kolik EU dává nevládním organizacím, ale Hovořilo se tady o tom, že chybí organizovaný systém tak, aby ta viditelnost tam byla větší, abychom věděli, kolik z toho jde na nevládní organizace. Prakticky 100% těch eh, závazků eh, pro největší příjemce eh, se je orientováno právě na tu externí činnost a to funguje, to figuruje ve vašich zprávách, to nejsou naše údaje, to pouze pokazuje na to, že je třeba se podívat i na, na to, co se děje za hranicemi EU. A e, v tomto kontextu by bylo velice zajímavé e, si říct, jakým způsobem se měří dopad těchto činností e, po celém světě mimo EU a jakým způsobem se hodnotí tato činnost, pokud chceme být transparentní. Samozřejmě žádná organizace nemůže dělat vše. A e, možná, že ne vždy se dosáhne toho požadovaného e, dopadu e, přímo v terénu a je třeba vést ten dialog. Otázka je, zda by bylo možné vést dialog na základě i skutečností přímo z terénu, v oblastech, kde tedy jsme aktivní, protože Eh, jinak eh, ten efekt se nedostaví, pokud EU eh, e financuje nějaké projekty, které mají být relevantní, ale ty nevládní organizace ty pak které to předkládají Evropské komise, já nevím. To je asi takový ten hlavní bod, který jsem chtěla zmínit. Děkuji za tuto argumentaci. A teď paní Connie Reuter z Solidar. A to není e, žena, je to muž. E, já jsem z toho osočován velice často. No, nicméně já jsem z sítě Solidar, což je evropská síť. Vy jste mluvil o tom, že je problém, jak definovat nevládní organizaci. Já si myslím, že zde máme zásadní rozdíly mezi členskými organizacemi. Máme tady zástupce Kaletas, Solidár, tady jde o e, německé svazy Arbeiter Wolfart a Arbeiter Solidar Bund a tak dále. Takže jde o to, co symbolizujeme jakožto status. My e, zastupujeme zhruba 9 milionů lidí, kteří jsou v našich sítích. E, co nebylo zmíněno, a to je škoda, že e, v Evropské smlouvě máme článek 11, Eh, které, který se zabývá otázkou financování. A to sítí nevládních organizací a sítí občanské společnosti to souvisí, jak evropské instituce komunikují s občanskou společností. Bylo o tom eh, trošičku tady promluveno, ale myslím si, že by bylo vhodné nemluvit eh, v této souvislosti jenom o transparentnosti a financování, která je dohledatelná, ale je potřeba říci, jaká je ta společenská přidaná hodnota v této věci. A poslední věc, eh, tady chci také říct, že to je eh, škoda, že kolegové argumentují pouze politicky. Možná by bylo na místě říct si to ještě jasně. Jak jsme zajištěni právě? právně? Evropská síť se musí hlásit u notáře, musí plnit kritéria, dokonce i v Belgii. Máme belgický právní statut, jsme kontrolováni interně, externě, ehm, čas od času k nám přijdou různí eh, auditoři, a jim podobní. Takže ze všech možných úhlů je kontrolováno, že jsou naše finance v pořádku jak z evropského, tak belgického hlediska. A byli bychom vděční parlamentu i vašemu výboru, kdyby evropské sítě mohly mít evropský status. Pak by mohla být zajištěna plná transparentnost. Děkuji. No, děkuji. Ano, to by šlo tím směrem jednoty, kterou si my také přejeme. E, tak. Teď tady máme ještě jednoho řečníka, a to je kolega Stes. Děkuji. E, já mohu být e, poměrně stručný. Je třeba říci, že toto zasedání je velice užitečné. Byly tady zajímavé příspěvky od účetního dvora, od konzultantů, od eh, komise. A já jenom mohu říci, eh, že toto vnímám jako velice pozbuzující, že se snažíme tady eh, pojmenovat určité problémy a snažíme se mm, řešit. Já myslím, že teď máme poměrně i ucelený přehled. Eh, možná eh, je tady samozřejmě prostor pro to, aby ten systém se dále zlepšil, musíme na tom pracovat, ale důležité je, eh, že tady jsou politické subjekty, které se podílí na této činnosti a Samozřejmě je tady i to financování pro nevládní organizace. V průběhu své parlamentní činnosti jsme velice často řešili eh, rozdílné témata týkající se nevládních organizací a řešila se tady i vazba mezi ehm, eh, občany a Evropskou unii, mezi eh, těmi, kteří nejsou slyšet a právě nevládní organizace jsou těmi řečníky těch, kteří jsou potichu, jsou tedy tím hlasem těch občanů. Několik let, možná už deset let se tady hovoří o té e, viditelnosti a no, O tom, co tedy e, doporučujete v e, oblasti visibility, to s tím můžeme všichni souhlasit, tak bychom asi měli postupovat. A Bohužel, eh, já, je mi velice líto, že musím za chvilku odejít, protože mám ještě setkání právě eh, s nevládní eh, organizací zabývající se mobilitou, takže bohužel tady nebudu moci zůstat až do konce. Do tří minut skončíme, nebojte. Kdo chce ze strany nevládních organizací zareagovat? Paní Šek, prosím. I can just start. I hope my colleagues... Tak já začnu a možná, že mě ještě kolegové doplní. Chtěla bych říci, že opravdu spolupracujeme, <clears throat> ale i spolupracujeme i s útvary Evropské komise. Myslím si, že je dobré zamýšlet se nad tím, jak práci zlepšit. Mm, my splňujeme veškeré podmínky, které se týkají té takzvané visibility, ale <clears throat> myslím si, že vlastně tu vizibilitu přinášíme i tím, že provádíme ty své projekty v členských státech. Myslím si, že mm, bych možná ráda řekla jedno číslo. 90 evropských občanů podporuje humanitární a rozvojovou pomoc. Takže to číslo je větší, nebo je vyšší podle eurobarometru. Mm, pokud je tedy to číslo takové, že 9 z 10 občanů podporuje naše práci, tak asi něco děláme dobře. Já. Ano. Noch ein. Prosím, ještě jeden kolega se hlásí. Thank you. Perhaps uh, a, a last... No, děkuji. Možná poslední komentář z mé strany, který souvisí s takzvanou reprezentativitou. Myslím si, že jedna z hodnot nevládních organizací pro orgány je to, že se snažíme být reprezentativní. Souvisí to s tím, že máme pocit, že vlastně jsme odpovědní vůči našim dárcům v rámci těch kontraktů, které podepisujeme, ale navíc také jsme odpovědní vůči našim podporovatelům a vůči lidem, které zastupujeme. Myslím si, že to bereme velice vážně v té zprávě se hovoří o tzv. istambulských principech, o tzv. chartě pro nevládní organizace. Samozřejmě, že všechny ty zásady bychom mohli ještě provádět lepším způsobem, ale domnívám se, že je dobré říci, že my pocitujeme to, že musíme být odpovědní i vůči našim občanům. Jak už říkala Katrin, jedná se o milion evropských občanů a jsme odpovědní i vůči lidem, jejichž hlasy zastupujeme vůči lidem z celého světa. Takže ta odpovědnost, kterou pociťujeme, ta je ještě větší než pouhá finanční odpovědnost, nebo ta odpovědnost za ty finanční věci. A, mm, <clears throat> takže zachází to ještě dále, než je ta odpovědnost vůči těm, kteří nás platí z peněz daňových poplatníků. Prima. Děkuji vám i za toto. A děkuji všem zúčastněným z celého srdce. Díky, že jste přišli. Já jsem si rozhodně eh, poučil eh, z dnešní diskuse. Děkuji vám také za disciplínu, že se nemluvilo do nekonečna, ale že se mluvilo k věci. Eh, ani to nezažíváme úplně každý den a teď uvidíme, jak to půjde s tou zprávou dál. Já se těším na další výměnu názoru s vámi, respektive těšíme se my na další výměnu názorů s vámi i za paní Gresle. Naschledanou, hezký večer.